Přichází předseda. Vážení kolegové, zasedání opět, zahá, opět zahájeno a dnešní pořad jednání začíná bodem zpráva Gardiny, Evropská reakce na katastrofy, úloha civilní ochrany a humanitární pomoci. A dnešní rozpravu zahájí zpravodajka. Prosím, paní Gardiny, máte slovo na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně.